So the first one is without voting list. It's just by show of hands. Okay. Okay. We check it electronically. Vážení kolegové, je mi moc líto, ale teď už opravdu můžeme zahájit hlasování a pokusíme se to zvládnout rychle. První bude boj T25. Mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to uh, dopis, o kterém budeme hlasovat. Ten znáte a proto se vás ptám, zda ho podporujete a hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 eh, pro, 1 eh, proti, čili přijato. Dále 26, to jsou, to je. Ah, okay povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009-13, eh, kterou se provádí doda k umluvě o práci na moři z roku 2006, uzavřená svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství a Evropskou federací pracovníků v dopravě, a kterou se mění směrnice 199 63. Do, dohoda v první čtení s radou. O tom budeme hlasovat teď a zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. 40 pro, 1 proti. Přijato. Další bod. Přehodnocení vzdělávání lepší eh, sociálně-ekonomické výsledky. Je to zpráva paní Kingy Gens. Nejprve kompromis A, EPP, socialisté, ALDE a zelení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Půjdeme na kompromis L. EPP, socialisté, ALDE, zelení pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 9 o Inés Super, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 10 zase paní Cuber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto kompromis B od EPP, socialistů ALDE a zelených pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I a EPP socialista Alde Zelení. Kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato. Kompromis I od EPP, SD, ALDE Zelených. Kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato. 23 E, Pozměňující návrh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis G, EPP, socialisté, ALDE, zelení. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis C, EPP, socialisté, ALDE, zelení a GUE. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak jdeme dále. Kompromis F. EPP, socialisté, ALDE, zelení. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Dále kompromis D, EPP, e, socialisté, ALDE, zelení. Kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. Pozměňující návrh 40 předkládá Konstantinos Poupakis. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis E, EPP, socialisté, ALDE, zelení. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále kompromis HB, EPP, socialisté, ALDE, zelení pro, proti, zdrželi se, přijato. E, Pozměnice 53 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis H, EPP, socialisté, ALDE, zelení. Kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis H a EPP, socialisté, ALDE, zelení. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 e, je to čistě lingvistický pozměňovací návrh, předkládá pan Becker, takže o tom nehlasujeme. Další je 68 od pana Benamiase. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. 73 od Konstantinose se pro, proti, zdrželi se, přijato. 77. Pan van de Stop. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis je. EPP, socialista, alda a zelení pro, proti, zdrželi se přijato. Dostáváme se ke kompromisu IB, EPP, socialisté ALDE zelení pro, proti. Zdrželi se přijato. Kompromis K. EPP, socialisté ALDE zelení pro, proti. Zdrželi se přijato. 97 od paní King Genč, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 99, pan van de Stup, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné elektronické hlasování, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Přijato. Congratulations to the rapporteur. Yeah, congratulations to the rapporteur. <laughs> so, um, 27, no, 28. 28. Další máme rozpočet 2014, mandát pro třístranná jednání. Eh, od mého kolegy Ery. Nějaký problém? Ne. Takže můžeme začít hlasovat. První pozměňovací návrh číslo jedna od pana Dadena pro. Proti zdrželi se přijato kompromis A. EPP, socialisté, LD a zelení pro, proti, zdrželi se přijato. Dále pozměňovací návrh 5 od pana Dardena s ústním pozměňovacím návrhem. E, někdo něco namítá, nikoliv. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Osmnáct pro, 23 proti, takže je to zamítnuto. Šest, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Sedm Paní Cuber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 8 od paní Cuber. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 9. Opět paní Cuber, kdo je pro? Zdrž- proti? Zdrželi se myslím, že zamítnuto. Kompromis B, EPP, socialisté, ALDE a zelení. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 12 od paní Cuber, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. 13 Dáden, Genč, Steinbrook. Steinruck, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, paní Cuber, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15, Darden Genč, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 16, eh, Jean Lambert pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17, pan Darden Tady máme rozdělené hlasování, nejprve první část. Je to pozměňovací návrh bez eh, uvedeného textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pardon, omlouvá se paní předsedající, zamítnuto. 18 je slučitelný s pozměňovacím návrhem 17, čili budeme hlasovat, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis C, EPP a socialisté, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 23, pan Darden, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 24 paní Steinruck pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pan Garden pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, EPP, e, e, e socialista LD, zelení pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 9, paní Cuber, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, EPP, socialisté, ALDE, zelení pro, proti, zdrželi se, přijato. 33, pan Darden, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování, elektronické, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 36 pro, dva proti 4 se zdrželi. Můžeme poblahopřát ke schválení zpravodaje, paní, panu zpravodaji. The next point we will vote is, uh... Další bod, o kterém budeme hlasovat, je práva pana Kozlovského, dopad rozpočtových omezení na regionální a místní orgány, pokud jde o výdoje ze strukturálních fondů Evropské unie v členských státech. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím můžeme přejít eh, k pozměňovacímu návrhu 5. Paní McEntire je to oddělené hlasování, o které žádá EPP, takže první eh, část text bez slovíčka les. Kdo je pro? Kdo je pro? Ještě jednou. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to elektronicky zkontrolovat. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. 23 pro, 16 proti, 3 se zdrželi, to znamená, že je to přijato. A tím se dostáváme k druhé části, což je samotné slovíčko les, méně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis B. EPP, SAD, ALDE, Zelení a ECR. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Paní McIntyre. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím si, že je to přijato. Kompromis C. EPP, SAD, ALDE, Zelení a ECR. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 13. Pa, uh, Kocolino. Oddělené hlasování. První část s ústním pozměňovacím návrhem. Dále zdůrazňuje, že z celkové částky 11,2 eh, miliard euro, která je připravena na, do pozměněného rozpočtu, je 3,253 miliard určeno na ESF. A tento pozměněný rozpočet by měl pokud možno být vyplacen v dvou eh, krocích. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobře nikdo proti němu není. To znamená, že EPP e, požaduje e, oddělené hlasování, ale tato žádost e, je bezvýznamná, pokud bude přijat pozměňovací návrh. A to tedy znamená, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 13 spolu s tímto ústním pozměňovacím návrhem. A kdo je tady pro kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní tedy druhá část. O té druhé části už ani hlasovat nemusíme, protože to eh, slovíčko bez tak vypadlo. Dobře, a tím se dostáváme kompromisu DEPP, SD, LD, Zelení a ECR. Dobře, to znamená, že o té druhé části skutečně nemusíme hlasovat, protože ústní pozměňovací, ústní pozměňovací návrh změnil první část a protože jsme ten ústní pozměňovací návrh přijali, není nutné, abychom hlasovali o té druhé části. Je to tak? Ano. Dobře. A nyní kompromis D. EPP, SED, LD, Zelení a ECR. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis E, EPP, SED, LD, Zelení a kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 17, Kozolíno. A omlouvám se, o něm nebudeme hlasovat. A dostáváme se k 21. Paní McIntyre, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že je to zamítnuto. Ale raději to elektronicky zkontrolujeme. Dobře, takže elektronické hlasování.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 23. Opět Elizabeth Schroeter, eh, opět první část. Stress is the role až po job creation. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Eh, pardon, přijato. A nyní druhá část. Restoring až mobility. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že je to zamítnuto. Ale raději to zkontrolujeme. Dobře, takže elektronické hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 19 proti, je to přijato. A nyní pozměňovací návrh 24, paní Schröter. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 25. Pan Benio, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 26. Paní Esaja. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to zkontrolovat elektronicky. Hlasování končím. 22 pro, 21 proti. Znamená to, že je to přijato. A nyní kompromis G. EPP, SAD, ALDE, Zelení a ECR. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 31. Paní Esaja. A máme tu ústní pozměňovací návrh paní autorky Esaja Use of Funds a následně se ten text vyškrtne a následně se dodá and better communication leading to more general ownership. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 32. Pan van der Stup. Seeks to delete. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis H, EPP, SAD, ALD, Zelení a ECR. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 34. Pan Darden, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 35. O tom hlasovat nebudeme, to znamená, že už můžeme elektronicky hlasovat o e, celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 43 pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme. Eh, návrh stanoviska byl přijat. So yeah. So the next is the report. A Nyní stanovisko pana Deutsche. Jde o přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v rámci zadávání veřejných zakázek a postupů podporujících jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy veřejných zakázek třetích zemí. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 22 paní Sipel a paní Kastex. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže to zkontrolujeme elektronické. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. EPP a e SAD. Eh, každá z frakcí má o jednoho člena víc. EPP stále ještě má o jednoho víc. Teď už je to v pořádku. Hlasování končí. 19 pro, 24 proti, je to zamítnuto. A nyní návrh 23 pana Hendla. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Kompromis AA, EPP a e SAD. Kdo je pro? Chcete zkontrolovat 23? Dobře, takže elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 23. Hlasování končí. Ano, takže 35 pro, 7 pr- proti, takže 23 byla přijata. Omlouvám se. Omlouvám se. A nyní můžeme hlasovat unblock o kompromisech AA, AB, AC, AD, AE, AG, AF a o kompromisu A. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Všechny uvedené kompromisní návrhy jsou přijaty a můžeme pokračovat pozměňovacím návrhem číslo 25. Paní Sipel, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26. Pana Dardena, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B. EPP a SED. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C, EPP a SAD. E Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní kompromis D. EPP, SAD e a GUE. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 32 pana Hendla. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 33 pana Hendla. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5 pana zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6 opět pana zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39 paní eh, Sipl a pana Dardena oddělené hlasování první část, což je celý text bez slov but shall be rather and labor situation. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 40. Eh, paní Sipl. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, zkontrolujeme to elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. 19 pro, 24 proti je to zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh číslo 7, paní Sipl a Kastex, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 8, pana Hendla, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 9, opět pana Hendla, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Raději to zkontrolujeme. Takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. 21 pro, 23 proti. Je to zamítnuto. A nyní 10. Paní Sipel Kastex, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 11 Sipl a Kastex. Opět dílčí hlasování. První část, celý text bez slov uh, and that do not respect in accordance with directive a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Raději to tady zkontrolujeme. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je u konce. 26 pro, 18 proti, je to přijato. A nyní druhá část dělčího hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Ten je bezpředmětný, protože jsme přijeli jedenáctku, dvanáctka, pana Tendla, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Patnáctka pana Dardena, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Šestnáctka paní Sipl a pana Dardena, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Mohli bychom o pozměňovacích návrzích 17 až 21 hlasovat en bloc?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 tři se zdrželi, takže blahopřejeme autorovi stanoviska. The next on the agenda is the regulation. Další je nařízení o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001 lomeno 83 nařízení číslo 178 na 2002 a nařízení číslo 1223 lomeno 2009. Navrhovatelkou je paní Estrela. A začneme hlasovat. Návrh 28 a 29, které jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, takže je to schváleno. 13, 30, by co to pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto. Ověříme. Dobře. Uh, vote is open. Zahajuji hlasování. Open the vote. Vote is closed. Končím hlasování. 23 pro, 20 proti. Takže návrh 30 je schválen. Euh, euh, Děkuji, milá paní kolegyně. Návrh 32 a 34 jsou totožné. Hlasujeme, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Ověříme 32. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 27 pro, 14 proti, 3 se zdrželi, jasně přijato. 35 je to vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ještě 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní návrh 36, paní Harkin, jedná se o vyškrtnutí textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Hlasování o návrhu 36. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 17 proti. Přijato. Návrh 37 byl stažen. A dostáváme se k návrhu 4, protože 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 byly staženy. Čtyřka zpravodajky, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 51 od Mary Bicoto, jedná se o vyškrtnutí textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Po článku 44 odstavec 6 kompromis C. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 6. Zpravodajky, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 7. Pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Návrh 8. Pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. 53 od Mary Bicoto, vyškrtnutí textu, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 Marian Harkin pro, proti, strželi se. Myslím, že to je schváleno, ale ověříme. Moc členů EPP. Dva navíc. Teď už je to lepší. Končím hlasování. 27 pro, 13 proti. Schváleno. 55 Jean Lambert pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 56 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 57 Jean Lambert pro proti, zdrželi se, schváleno 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno 9 zpravodajky pro, proti, zdrželi se, schváleno desítka zpravodajky, vyškrtnutí pro, proti, zdrželi se, schváleno 59 Filibulán pro, proti, zdrželi se, schváleno 60 Marian Harkin pro, proti, zdrželi se, schváleno 11 navrhovatelky pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 12 navrhovatelky pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 zpravodajky s ústním pozměňovacím návrhem ALDE, žádné námitky, takže 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 zpravodajky ve dvou částech. První část bez slov and reviewed až po professional organizations. Kdo je pro první část? proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, to je pro, proti, ověříme to. Takže ověřujeme hlasování o druhé části návrhu 14. Jeden člen EPP navíc. Všichni hlasovali, všem je jasno, jak hlasovali. Hlasujeme o druhé části pozměňovacího návrhu 14 a navrhovatelka je pro. Mám pocit, že se to teď trochu vyjasnilo. Končím hlasování. 38 pro, 6 proti a je to jasně schváleno. U bodu odůvodnění 2 kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pod odůvodnění 3 pozměňovací návrh 16 s ústním pozměňovacím návrhem ALDE. Nikdo není proti ústnímu návrhu, takže 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pod odůvodnění 13 návrh 17. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Po bodě 15, návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po bodu odvodění 15 návrh 18 byl stažen, takže návrh 19 Filipa Bulánda, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti,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 Nyní hlasujeme o celém stanovisku elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Pořád se sem infiltrují noví členové EPP. Zase tady máme navíc člena EPP. Už je to v pořádku. 43 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme naší navrhovatelce. Kde pak je? Není tady. Takže to vyřídíme, skážeme. Eh, Nyní budeme znovu hlasovat o stanovisku kolegyně Estrela. Jedná se o návrh nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Článek 2, odstavec 1, pododstavec 1, návrh 16 Filipa Bulanda. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Článek 39, odstavec 4, úvodní část Návrh 3, zpravodajky, kdo je pro? Proti zdrželi se. Schváleno. Návrh 17, pana Cabrnocha, slučitelný, hlasujeme pro. Proti zdrželi se. Schváleno. Článek 42, po odstavci 6, návrh 4, navrhovatelky, kdo je pro? Proti zdrželi se. Uh, schváleno. Návrh 18, slučitelný, hlasujeme pro proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 5 navrhovatelky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 61, odstavec 1, odstavec 1, návrh 7 navrhovatelky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19, Cabrnoch, slučitelný, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Příloha 1, část 3, návrh 8 navrhovatelky, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Příloha 1, část 3, u bodu 17, návrh 20, pan Cabrnoch, zpravodajka je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění 2, kompromis A, čtyř skupiny, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění 3, návrh 10, Filipa Bulana, s ústním pozměňovacím návrhem ALDE. Takže desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po bodu odvodění 13, 11 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to je schváleno, ale ověříme to, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 11. Všichni hlasovali, končím hlasování. 23 pro, 16 proti. Schváleno 12. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 15 pro, proti, zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, hlasujeme o celém stanovisku, elektronicky zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 44 pro, jeden se zdržel, blahopřejeme naší navrhovatelce. And the shadow, of course. Donc là, on a voté. maintenant euh, au point 33. Euh... Dobře, takže se dostáváme k bodu 33. Je to stanovisko k eh, zprávě z vlastní iniciativy eh, IMCO, vnitřní trh služeb, aktuální stav a další postup. Eh, stanovisko vypracoval pan Gasa. Odstavec A pozměnec pro, pro, proti zdrželi se, ne, neprošlo druhý, pro, proti zdrželi se, přijato tři, pro, proti zdrželi se, přijato. Pozměnec čtyři, paní Cuber, pro, proti zdrželi se, proti, pardon, zdrželi se, zamítnuto pět Marfy pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, paní Dali pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7, paní Dali pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, kompromis A, čtyři skupiny pro, proti, zdrželi se, přijato. Čímž se Dostaneme k pozměnací na 14. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 15 od paní Dali pro, proti, zdrželi se přijato. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 zase paní Dali pro, proti, zdrželi se při, eh, zamítnuto. 19 paní Cubr pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Eh, pan Murphy 18 pro, pro proti, zdrželi se. Zamítnuto 20, paní Dali pro, proti, zdrželi se. Přijato 21 bylo staženo, tím se dostáváme k 22 od paní Steinruck pro, proti, zdrželi se. Přijato 23, paní Cuber pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. 24 paní Steinruck pro, proti, zdrželi se přijato, 25 paní Jazlověcka s ústním pozměňovacím návrhem. Nikdo nenamítá proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, takže 25 e, pro, proti, zdrželi se přijato po třetím pozměňací eh, odstavci Pozměňací návrh 26 eh, Andrea Concelino a je tady požadavek na ústní pozměňací návrh ze strany EPP. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? 24 odstavec, pozměňovací návrh 27 paní Cuber. Eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis B čtyři skupiny. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čímž se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 31 paní Harkin a má tady být rozdělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato pro, druhá část, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací 32, pan Murphy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 33. Pro, proti, zdrželi se, e, zase zamítnuto 34, paní Hirš pro, proti, zdrželi se, e, přijato 35, paní Steinruck pro, proti, zdrželi se, přijato 36, pan Kaza pro, proti, zdrželi se, přijato 37, zase pan Kasav pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme elektronicky hlasovat o celé návrhu stanoviska, zahajuje hlasování. Všichni jste už hlasovali, končím hlasováním. 41 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel tím eh, toto eh, hlasování končím eh, o této věci. nous au point Bod 34 hlasování o otázce k ústnímu zodpovězení a o návrhu usnesení. Jedná se o hodnocení Evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007 až 2012. Takže otázka k ústnímu zodpovězení. Máme tady dva pozměňovací návrhy. Otázka jedna, první pozměňovací návrh Alejandra Serkase jménem SD, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Po otázce jedna, nová otázka, návrh dva, Alejandra Serkase, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém textu elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 42 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Otázka k ústnímu zodpovězení je schválena. Nyní návrh usnesení. Hlasovací seznam začíná body odůvodnění, tam asi není zvláštní problém. Můžeme to udělat v tomto pořadí, když to tak obvykle nečiníme, takže po bodu odůvodnění B pozměňovací návrh 1, Alejandra se kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 byl stažen, takže hlasujeme o návrhu 3. Patrik Jarik za GUE, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 1, kompromis A, předložili dvě skupiny, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 2, tam je technická chyba, o tom nebudeme hlasovat. Je tam vlastně změna 2014 za 2013. A hlasujeme o návrhu 7 Alejandra Serkase, kdo je pro. Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 8 Patrik Loijarik, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, stejného autora, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní hlasujeme o celém usnesení elektronickou cestou zahajuje hlasování. Jeden SD navíc. Pro jednou. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Prosím všechny eh, skupiny, které podpořily tuto otázku a tento návrh usnesení, aby ve své frakci se snažili o to, aby tato otázka byla zařazena na zasedání v červenci, protože jinak už bude příliš pozdě tím se dostáváme k bodu 35. To je hlasování o zprávě našeho výboru o návrhu směrnice EP a Rady o prosazování směrnice 9671 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Pokud jde o hlasovací seznam, Jakožto předsedkyně jsem musela definovat pořad dí hlasování eh, o pozměňovacích návrzích. Vzhledem k zavedené praxi v tomto parlamentu a k pravomocem, tak jak jsou definovány v jednacím řádu našeho parlamentu. Na základě článku 161 tohoto jednacího řádu otázka pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích eh, záleží na diskusi ohledně toho, jak moc je text vzdálen eh, od původního návrhu. V případě pochybnosti o prioritě článek 161 říká, že předsedkyně výboru rozhodne. Já jsem tak eh, učinila eh, na základě konzultací se sekretariátem. Vzhledem citlivosti tématu. Vím, že jakékoliv rozhodnutí nakonec vyvolá diskusy. Ale navrhuji, abychom přijali to, co bylo připraveno, to, co bylo rozhodnuto. Já jsem postupovala na základě informací objektivních úředníků tohoto parlamentu, kteří mi pomohli při rozhodování. Hlasujeme nejprve o článku 1, kompromis BB2. Kdo je pro? Proti? Paní zpravodajko, pokud je to k pořadí hlasování, tak vám nedám slovo. Przewodnicząca, czy mogę? Madame la rapporteure. Paní zpravodajko, jedná se k otázce pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích? Já bych se chtěla zmínit v této souvislosti o dvou věcech. V této, samozřejmě, že první věc eh, se týká toho, co jste tady zrovna řekla. Paní zpravodajko, Eh, paní předsedkyně, já jsem se chtěla zmínit předtím, než začneme hlasovat o dvou tématech a týká se to pravidel hry. První téma podle toho, jaká praxe se uplatní už dávno v našem výboru, kompromis musí opírat minimálně o dva pozměňovací návrhy, které předloží dvě politické skupiny. Bohužel velký část kompromisu, který dali eh, socialisté, toto nesplní. Jsou to konkrétně AAA, EE2, CC, DD2, LLL, NNN, DDD, EEE. E. E, pan koordinátor naší skupiny poslal paní předsedkyni v tomto souvislu Eh, eh, reakci, ale vy jste to nezohlednila. Proto prosím, aby eh, osoba, která to má na starosti, kompromisy s vaší kanceláře se k tomu vyjádřila. A také bych chtěla, aby stejná osoba nám také vysvětlila, proč se má, máme souhlasit s rozhodnutím paní předsedkyně, podle kterého se změnilo pořadí článku 9 až 12 Článek 9, podle eh, té zásady, o které hovoříte vy, paní předsedkyně, kompromis Z1 od skupiny EPP a ALDE a článku 9, ten se musí hlasovat předtím, než se bude hlasovat o kompromisu Z od socialistů. Pokud jde o text eh, Evropské komise tady zavádí otevřený seznam prostředky, které musí být eh, úměrné, eh, odůvodněné a nediskrimační a musí být o nich informována komise. Zatímco kompromis Z2 dává jenom otevřený seznam bez jakýkoliv omezení, neboli kompromis skupin EPP a ALDE jde dále než kompromis socialistické skupiny a proto se o ně má hlasovat nejprve článek první podle stejné zásady zásady. Kompromis MM1 od skupin EPP a ALDE. O tom se musí hlasovat předtím, než se bude hlasovat o skupině MM2 od socialistů a zelených. Paní zpravodajko, já vám beru slovo a odpovím. První bod. Dostala jsem e-mail od vašeho koordinátora Čaby Ryho. Odpověděla jsem mu On mi odepsal 17. června 1906, já jsem odpověděla 18. června 1804. Přečtu vám ten e-mail, protože jste jej evidentně nepřečetla, přestože jste byla v kopii. Concern as regards some SND compromise amendment on the posting of pokud je o kompromisní návrh k této směrnici, já jsem je všechny projednala jak podle eh, eh, jednacího rádu EP. A proto tady není požadavek, aby kompromisní návrhy pokrývaly více než jeden pozměňovací návrh nebo pozměňovací návrh, který předložilo více než jedna skupina. Právě naopak. Podle eh, pravidla 1.61.4 eh, přístup, přípustnost kompromisu se musí vždycky zvlášť eh, kom, posuzovat, musí se přihlížet povaze daného kompromisního návrhu. Tento přístup se neustále uplatňuje v našem úvrhu. Zcela správně se poukázal na to, že je tady celá řada kompromisních kom, návrhů, kde nejsou úplné indikace ohledně toho, če, čeho, co má pokrýt nebo jaké pozměňovací pozměňovací návrhy nahradit. Já jsem si to ověřila a mohu vás ujistit, že tady nevznikají žádné obavy, protože všechny pokrývají nebo nahrazují stávající pozměňovací návrhy. Nicméně jsem žádala sekretariát k výboru, aby zahrnul poslední verzi do poslední verzi dokumentu a do hlasovacího seznamu, aby dali úplné informace. Ve světle výše řečeného jsem se rozhodla, že tyto všechny kompromisní návrhy budou přípustné. Podle vašeho, k tomu vašemu druhému bodu, tady bych znovu přečetla, článek 161, eh, který říká, Pořadí hlasovací, hlasování o pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy mají prioritu před textem hlasuje o nich dříve. Pokud jeden nebo více pozměňovacích návrhů, které se navzájem vylučují, se týkají stejné části textu, tak ten, který se nejvíce vzdaluje od původního textu, má prioritu a hlasuje se o něm jako prvním. Jeho přijetí potom znamená zamítnutí ostatních pozměňovacích návrhů. Pokud je zamítnut, tak se hlasuje o dalším návrhu v pořadí podle priority a tak dále. V případě pochybnosti ohledně priority předseda rozhodne. Pokud všechny pozměňovací návrhy jsou eh, zamítnuty, pak eh, se původní text považuje za schválený, leda, že by tam bylo nějaké oddělené hlasování. Taková je tedy odpověď, kterou vám mohu poskytnout. Hlasujeme o článku 1, kompromis BB2, který předložili tři politické skupiny. Kdo je pro? Of opinion of tabling office. But you don't, this is the rule of the... Ale toto je pravidlo parlamentu, ale já mám svoje právo. Ale v tuto chvíli to není možné. Takže eh, článek 1, kompromis BB 2, Eh, představený třemi. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme to. Kompromis BB2, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro, 24 proti. Zamítnuto. Kompromis BB1. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. Článek 1a, kompromis AAA, který předložili dvě skupiny. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Kompromis AAA. Tout a le vote Končím hlasování. 21 pro, 25 proti. Není to schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 238 s ústním pozměňovacím návrhem, proti němu se nikdo nepostavil. Ne, tak ten se nebere v potaz. Pavel. Takže článek 2, odstavec 1, kompromis EE2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ah oui, pardon. Euh, pardon, j'ai fait une erreur. Puisque nous avons pas... Udělala jsem chybu. Neschválili jsme kompromis A a A, který pokrýval návrh 237, tak musíme ještě hlasovat o 237. Kdo je pro návrh 237? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Tak, teď jsme tedy hlasovali o EE2. Teď hlasujeme o EE1 tří skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je schváleno, ale ověříme to. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 28 pro, 18 proti, schváleno. Nyní budeme hlasovat u článku 2, bod 1, odstavec 16, výbor Jury, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 17 Jury pro, proti, zdrželi se, schváleno. Článek 2, odstavec 1, bod B, návrh 18, výboru Jury, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro, 25 proti, takže je to zamítnuto. Na, dále hlasujeme o návrzích 21 a 243, které jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Není to jasné. Tak kdo je pro 21 243? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 22 a Jury 19. Totožné, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 2, odstavec 1 po bodě C, návrh 244. 244 paní Ojmen Rojtana další a 242 pana Beckera. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to. Ověříme tedy hlasování o 244 a 242. Končím hlasování. 21 pro, 24 proti, jeden se zdržel. Zamítnuto. Nyní návrh 246, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 247, promiňte, ještě jsem zapomněla. 245, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 36 výboru IMKO, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 247 je to Steinruck, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 3, kompromis AA1, čtyř, pěti skupin, kdo je, čtyř skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme to. Hlasujeme o kompromisním návrhu AA1. Zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 27 pro, 19 proti, kompromis AA1 je schválen. Takže teď se přesouváme na stranu 25 hlasovacího seznamu. Budeme hlasovat o odstavci 25 výboru Jury. Strana 25 hlasovacího seznamu, návrh 25 výboru Jury. Dvacet čtyři pro socialisty, dvacet pět pro EPP. U liberálů je to stránka 25. Tak. Pozměňovací návrh 25 Jury, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 3 po odstavci 3 hlasujeme o kompromisu PPP dvou skupin. Kdo je pro? proti, zdrželi se, ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 24 pro, 20 proti, jeden se zdržel. Schváleno. Nyní po článku 3 kompromis BBB. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme to. Hlasujeme o kompromisu BBB. Všichni hlasovali, končím hlasování. 23 pro, 23 proti, takže to není schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 397. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme. Hlasujeme o návrhu 397. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, Končím hlasování. 21 pro, 25 proti, zamítnuto. Po článku 3b hlasujeme o kompromisu DD2. Tří skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to. Ověřujeme hlasování o DD2. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 23 pro, 23 proti, není to schváleno. Kompromis LLL. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis Takže kompromis DD1. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro DD1? Proti? Ověříme to. Hlasujeme o návrhu DD1. vote est ouvert. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 20 proti, takže schváleno. Nyní po článku 30 kompromis DDD. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to schváleno. Kompromis NNN. Tří skupin. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 4, kompromis C2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Nyní článek 5, Kompromis D1. Kdo je pro? Kompromis D1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasujeme o návrhu D1. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 17 proti, jasně schváleno. Kompromis D2 tím pádem padá. A článek 6. Ještě před článkem 6, po článku 5 tedy mezi články 5 a 6, pozměňovací návrh 461, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Článek 6, kompromis V2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis V1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po článku 6, po článku 6, návrh 494, Šreter Turunen a IMKO 65, totožné, hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 7, kompromis dvojité V2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 21 pro, 25 proti, není to schváleno. Kompromis dvojité V1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, 17 proti, jeden se zdržel. Jasně schváleno. A obracíme stránky. A dostáváme se k článku 8, kompromis X2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. X1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď otočíme jenom jednu stránku, článek 9, kompromis Z2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasujeme o kompromisu Z2. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 27 pro, 18 proti, schváleno. Takže obracíme stránky. Až na stránku 60, respektive 62 na konci článku 9. Pozměňovací návrh 615. Kdo je pro? Návrh 615 po článku 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to, ale myslím, že to je zamítnuto. Ověřujeme hlasování o 615. Končím hlasování. 20 pro, 25 proti, zamítnuto a jeden se zdržel. 613 naší místopředsedkyně paní Hirš, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. 613. Všichni hlasovali. 613. Hlasujeme o 613. Teď končím hlasování. 21 pro, 22 proti, 3 se zdrželi. Není to schváleno. Hlasujeme o 616. Asi to uděláme rovnou elektronicky, to bude jednodušší. Zahajuji hlasování o 616. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel, není to schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 614 Tomase Hendla. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Článek 10, kompromis CC1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. CC1. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Končím hlasování. 28 pro, 18 proti, schváleno. Dostáváme se po článku 10 kompromis EEE. E e. Kdo je pro? Kompromis EEE. E Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Hlasujeme o návrhu 644. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 647 Schroeter Turunen, kdo je pro? Ne, tak ten padá. Ne. Takže 647, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to. Hlasování o 647. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Dvacet jedna pro, dvacet pět proti, není to schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu Hlasujeme o návrhu 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasujeme o návrhu 220. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 25 proti, není to schváleno. Článek 11, kompromis FF2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme to. Končím hlasování. 21 pro, 25 proti. Není to schváleno. Hlasujeme o kompromisu FF1. Kdo je pro? Nebo budeme rovnou elektronicky. FF1 hlasujeme elektronicky. Hlasujeme, všichni hlasovali. Končím hlasování. 28 pro, 18 proti, jasně schváleno. A teď musíme zase obrátit několik stránek a dostáváme se k článku 12. Máme tady sedm pozměňovacích návrhů na zrušení textu. Pokud toto schválíme, nebudeme moci hlasovat o kompromisech, uvědomme si to. Kdo je pro zrušení článku 12, vyškrtnutí článku 12? Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 16 pro, 31 proti. Jasně zamítnuto. Hlasujeme tedy o kompromisu MM2. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti, jeden se zdržel. Schváleno. Nyní v seznamu sekretariátu jdeme na stranu 84 článek 13. Článek 13, kompromis GG2. Kdo je pro? Jsme u článku 13. Článek 13, kompromis GG2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto, ale podle zavedené praxe to ověříme. Zahajuji hlasování. Kompromis GG2. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 26 proti, zamítnuto. Kompromis GG1. GG1 tří skupin, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno, ale ověříme to aby všichni věděli, jak ta čísla dopadla. Končím hlasování. 28 pro, 18 proti. Schváleno. Článek 14. Kompromis HH2. Dvou skupin. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis HH1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po článku 14, odstavec 45 výboru Jury, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 15, Hlasujeme o dvou totožných kompromisech Je je jedna, je je dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Článek 16, dva totožné kompromisy KK1, KK2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po článku 16. Dobře, nebudu proti žádosti o ověření, takže je to článek 16, zahajuji hlasování. Kompromisy KK1 a kompromisy KK2. Frankofoním se omlouvám, možná nejen frankofoním. Tak, eh, všichni hlasovali. Končím hlasování. 42 ku 5. Je to jasně schváleno a děkuji za toto ověření, které nám umožnilo trochu uvolnit atmosféru. Tak po článku 16 hlasujeme o dvou totožných návrzích. Chcete je hned ověřit? Kompromisy LL1, LL2 jsou to totožné návrhy. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Po článku 17 návrh 804 Šreter Turunen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Po článku 19 návrh 825. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 805 Tomase Hendla. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 806 Tomase Hendla pro, proti, zdrželi se. Ověříme 806. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 25 proti, není to schváleno. 807, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 808 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 809 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 810 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 811 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 18, kompromis Y1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, ale ověříme to. Y1. Y1. Všichni hlasovali, končím hlasování. 29 pro, 15 proti, 3 se zdrželi. Otočíme stránky. A po článku 19 návrh 826 Schroeter Turunen. Máme tam ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti ústnímu návrhu, takže hlasujeme o návrhu 826. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 827. Šreter Turunen. O názvu článku 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 828. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Článek 21, odstavec 1, návrh 830, ne, tak ještě 21, název článku, návrh 829, Tomase Hendla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 21, odstavec 1, návrh 830, Tomase Hendla, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 831, Buláš Hora Šartě, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 832 Marian Harkin pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme to. 832. Všichni hlasovali, končím hlasování. 26 pro, 21 proti, Schváleno. Nyní právní východisko 1, návrh 59, Šreter Turunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 60 a 61 jsou totožné, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Po právním východisku 1, návrh 64, Šreter Turunen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 64. Asi jsem se pro jednou spletla. Končím hlasování. 26 pro, 20 proti. Ano, je to schváleno. Návrh 62 padá, stejně tak 63 a dostáváme se k bodu odůvodnění. Návrh 65, Hughes a další, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění 2, návrh 1, zpravodajky a IMKO 1, totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Návrh 1, pozměňovací návrh 1. Hlasujeme, končím hlasování. 25 pro, 20 21 proti, jeden se zdržel, schváleno. Nyní po bodu odůvodnění 2, návrh 68. Tomase Hendla, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. po bodu odůvodnění 2, IMCO 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 69, Tomas Hendl, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 70, Šreté Turunen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 71, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pod odůvodnění 3, návrh 73 Šreter Turunen a je to totožné jako IMKO 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 72 Tomas Hendl pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 Stephen Hughes a další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Po bodu odůvodnění 3, návrh 76, Šreter Turunen a IMKO 4, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 75, Hughes a další, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77, Ole Ludvigson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 Hughes a další pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Po bodě odůvodnění 3, IMKO 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno po bodě dovodění 3, 79, Hughes a další pro. Chcete ověřit? Takže 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Po bodě odvodnění 4, návrh 85, Schroeter Turunen, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 84 na Hirš s ústním pozměňovacím návrhem od autorky návrhu nikdo není proti ústnímu, takže hlasujeme o návrhu 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod odůvodnění 4, kompromis NN1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Kompromis NN1. Končím hlasování. Všichni hlasovali. Dobře, 26 pro, 17 proti, schváleno. Nyní po bodě odůvodnění 4, návrh 86, IMKO 7 a JURY 2. To jsou totožné návrhy. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění 5, návrh 87, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Po bodě odůvodnění 5, Imko 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění 6, dobře, ověříme. Imko 9. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 26 pro, 17 proti. Měli jste pravdu. 3 se zdrželi, je to schváleno. Pod odůvodnění 6, kompromis F dvou skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Dostáváme se po bodě odůvodnění 6, Cury 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30, zpravodajky a další, kdo je pro? 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odvodnění 7, návrh 91, Tomas Hendl, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 92, Šréter Turunen, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Po bodě odvodnění 7, odstavec 11, Imko, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění 8, kompromis PP2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis PP1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřujeme hlasování o PP1. Hlasujeme. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti, jeden se zdržel. Schváleno. Po bodě odůvodnění 8, návrh 98, Tomas Mann, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění 9, kompromis GGG, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 99 pro, proti, už hlasujete. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 100, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 25 proti, 3 se zdrželi, není to schváleno. Po bodě 9, 101, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění 10, kompromis QQ1, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme to. QQ1. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 22 proti, schváleno. Po bodě odůvodnění 10, kompromis RR1. Kdo je pro? Kdo je pro kompromis RR1? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po bodě odůvodnění 10 návrh 112 Schroeter Turunen a 113 Hughes totožné, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Bod odvodnění 11, kompromis OO1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po bodě odvodnění 11, návrh 117, Hughes a další pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je zamítnuto, ale ověříme. 117. Zahajuji hlasování. Jeden socialista navíc, ale pan Bumán může odejít. Socialisti se dohodli, kdo hlasuje. Končím hlasování. 21 pro, 26 proti. Není to schváleno. Návrh 118. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 114. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 119 pro proti, zdrželi se, zamítnuto 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění 12, kompromis SS, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme SS. Myslím, že to je schváleno. Hlasovali všichni, máme jednoho socialistu navíc. Končím hlasování. 29 pro, 14 proti, 3 se zdrželi. Schváleno. Návrh 124. Tomas Mann, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Chcete ověřit Tomase Mana? Já jsem myslela, že to byla drtivá většina. Tak, Jury 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Imko 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění 14, kompromis TT1, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme TT1. Vy už moc nezvedáte ruce. Všichni hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 22 proti, Máte pravdu, je to schváleno. Nyní po bodě odůvodnění 14, návrh 125 a IMKO 18, žádost o oddělené hlasování, první část textu bez slova officially. 135 a IMKO 18, kdo je pro? První část. Proti, zdrželi se, schváleno. Kdo je pro přidání officially? Proti, zdrželi se, ověříme to. Všichni hlasovali, končím hlasování. 23 pro, 23 proti, takže to není schváleno. Bod odvodnění 15, kompromis UU1. sont U. Takže kompromis UU1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je schváleno, ale ověříme. Končím hlasování. 29 pro, 18 proti. Schváleno. Po bodě odvodění 15, kompromis 137 Šreter Turunen a odstavec 19 Imko, totožné, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odvodění 16, kompromis VV1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme VV1. Končím hlasování. 22 pro, 24 proti, není to schváleno. Nyní VV2. Elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 22 proti. Schváleno. Po bodě odůvodnění 16 návrh 150 Šréter Turunen a IMKO 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Bod odůvodnění 17, kompromis dvojitavé, dvojitavé, jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme dvojité V, dvojité V1. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 28 pro, omlouvám se, měli jste pravdu, je to schváleno. Po bodě odvodnění 17, návrh 153, Hirš, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Po bodě odvodnění 17, 154, Steven Hughes pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155, Schroeter Turunen ve dvou částech, bez blacklist. Pro první část, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část padá. Návrh 156, Hughes, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 157 ve dvou částech. První část beze slov as far as possible. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část padá. Hlasujeme o návrhu 22 IMKO, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 158 Tomasman pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odvodnění 20, návrh 159, Hughes a další, návrh na zrušení textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 160, Šreter Turunen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10, zpravodajky, kde je pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Návrh 10, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 25 pro, 19 proti, 3 se zdrželi, schváleno. Potom odvodění 21, návrh 11, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže je to schváleno. Návrh 161 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 161. Končím hlasování. 26 pro, 21 proti, schváleno. Jury 8 padá. Bod odůvodnění 23, návrh 12, zpravodajky ne. Co se stalo s FF2? To už bylo před hodnou dobou. K článku 11. FF2 padl, takže padá i tento. Takže můžeme hlasovat. Takže pozměňovací návrh 12. Zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to. Dvanáctka z pravodajky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 25 pro, 22 proti, schváleno. Takže návrhy 163, IMKO 24 padají. Stejně tak 160 2 a 164 a dostáváme se k bodu odůvodnění 24, kde máme sedm pozměňovacích návrhů na vyškrtnutí textu. Kdo je pro vyškrtnutí bodu odůvodnění 24? Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 22 proti, schváleno. Takže už nebudeme hlasovat o těch kompromisech. Tím se dostáváme k bodu odůvodnění 25. Tady máme Dva kompromisní pozměňovací návrhy na vyškrtnutí textu. a 11 dalších pozměňovacích návrhů, takže celkem 13 pozměňovacích návrhů na vyškrtnutí bodu odůvodnění 25. Takže kdo je pro? Vyškrtnutí bodu odůvodnění 25. Proti? Zdrželi se? Chcete to ověřit? Takže návrh na vyškrtnutí 25 byl schválen. Po bodě odůvodnění 25 návrh 188. Kdo je pro? Sto osmdesát osm, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění 26, kompromis III1 a kompromis III2 a 10 pozměňovacích návrhů, to znamená 12 celkem na vyškrtnutí bodu odůvodnění 26. Kdo je pro vyškrtnutí bodu odůvodnění 26? proti, zdrželi se schváleno. Po bodě odůvodnění 26, návrh 199, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Po bodě odvodnění 26, návrh 200, Moran Chartier, Boulon, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Návrh 200. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 22 proti, 7 se zdrželo. Není to schváleno. Bod odvodnění 27. Návrh 16 zpravodajky na vyškrtnutí tohoto bodu odvodnění. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Hlasujeme o návrhu IMCO 28. Dobře, takže ověříme hlasování o 16. Pozměňovací návrh 16 zpravodajky. Všichni hlasovali. Máme tady moc členů EPP. Pan Ery, musíte si vybrat. Tak, končím hlasování. 25 pro, 22 proti, schváleno. Takže další pozměňovací návrhy padají a dostáváme se k bodu 28, návrh 17 zpravodajky, je to na vyškrtnutí textu. Kdo je pro? pokud budeme hlasovat o se, se, pokud schválíme sedmnáctku, nebudeme hlasovat o kompromisech. EPP také pracovalo na kompromisech. Tak ještě jednou hlasujeme o sedmnáctce. Kdo je pro návrh sedmnáct, který znemožňuje hlasovat o kompromisech? Pro sedmnáct. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 18 pro, 29 proti, není to schváleno, takže hlasujeme o kompromisu YY1 a YY2, které jsou totožné. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Ověříme to. Kompromisy YY1 a YY2. Le vote est ouvert, tout le monde a pu... Končím hlasování. 42 pro, 5 proti, jeden, eh, nikdo se nezdržel, schváleno. Po bodě odůvodnění 28, návrh 18 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pod odůvodnění 29, návrh 204, je totožný s IMKO 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Už se moc nehlásíte, takže to musím ověřit. 204 a IMKO 30. Hlasujeme, všichni hlasovali. Končím hlasování. 25 pro, 18 proti, jeden se zdržel, schváleno. Bod odůvodnění 30, návrh 19 zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? E, schváleno. Bod odůvodnění 31, návrh 207, Tomas Mann, kdo je pro? Dvěstě sedm, Tomas Mann, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 207. Hlasujeme. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro, 24 proti. Takže Tomasi prohrál si, je mi líto. Tak. Nous en venons au considérant. Bod odůvodnění 33. Pozměňovací návrh 213. Kdo je pro? 213, kdo je pro? Proti? 213, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to schváleno. 214 Šreter Turunen. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Po bodě odůvodnění 33, návrh 215 Hughes pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění 34, návrh 216 Tomase Mana, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o celém návrhu zprávy elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Je trop PPE. E. Máme moc členů EPP. Moc členů EPP. Končím hlasování. 23 pro, 18 proti, 6 se zdrželo. Teď hlasujeme o legislativním návrhu v pozměněném znění elektronickou cestou. Všichni hlasovali. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 18 proti, 6 se zdrželo. A teď budeme hlasovat o mandátu. Chtějí některé skupiny přerušit jednání, nebo je vše jasné? Paní Omenurojten. We gaan nu, we gaan nu voor een mandaat eh, stemmen. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní hlasujeme o mandátu, ale ptám se, jestli by nebylo lepší, kdybychom s tím šli nejprve na plénum. Včera jsme o tom hovořili na schůzi EPP a hlasovali jsme v tom smyslu, že nejprve to bude předloženo na plénu. Já osobně to považuji za mnohem lepší. Eh, eh, tak eh, Teď jsme v důležité fázi diskusí, protože hovoříme o tom, zda zahájíme nebo nezahájíme jednání, takže tomu věnuji chvilku času. S'il vous plaît, j'ai proposé, nous savons tous, qu'en vertu de la règle de l'article 60, na základě článku 170 jednacího řádu, jak všichni víte, pokud chceme zahájit jednání na základě takto definovaného mandátu, tak potřebujeme 25 hlasů pro zahájení jednání. Navrhuji dvě řešení. Pokud některé politické skupiny chtějí přerušit jednání, aby se dohodly na svém postoji, tak jsem ochotna na to přistoupit. Pak je tady druhá možnost, kterou bych ráda také navrhla, a sice každá skupina by se mohla vyjádřit o postoji, který chce zaujmout k zahájení eh, jednání. Také můžeme ještě mít třetí řešení, a sice, že spojíme obojí, na chvilku přerušit jednání a potom by se každá skupina vyjádřila k postoji skupiny, pokud jde o ten jednací mandát. Vyhovuje to skupinám? EPP ano, takže jsme takto rozhodli, přerušíme jednání a na pět minut, eh, na pět minut přerušíme jednání, pak tady sejdeme. monde veut bien reprendre place. Prosím teď všechny, aby se laskavě posadili zase na svá místa. Si tout le monde veut bien prendre... Prosím, posaďte se. Bien. Je donne la... Uděluji slovo panu Erimu. Igen, azt ö, gondolom, hogy nem teljesen úgy alakult a szavazás, ahogy szerettük volna. Děkuji. Já si myslím, že to hlasování nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale celkem za to se domníváme, že uh, to uh, je přijatelná, přijatelný základ pro zahájení jednání, to znamená, že my jsme pro udělení mandátu. Um, Alejandro Sarkas. Pan Serkas za socialisty. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že se nacházíme v důležitém okamžiku našeho volebního období. Jedná se o legislativní text, který, na který čekají eh, široké vrstvy evropského obyvatelstva. A v tomto okamžiku, paní předsedkyně, jsme se dostali do situace, kde i náš výbor je hluboce rozdělen. Ne, jsme ke koncenzu, naopak k rozporu. V některých místech to je přímo extrémní rozpor, takže parlament je rozdělený a parlament má před sebou text, který neumožňuje rozumné jednání, protože tady došlo k smíšení argumentů a záležitostí, které jsou někdy navzájem v rozporu. V tomto okamžiku zahájit jednání s radou, to by bylo jako kdybychom si vsadili na tedy oslabené a zmatené jednání a myslím, že bychom byli poraženi a nedospěli jsme k vyřešení problému, který je velice závažný v mnoha našich zemích a závažný pro mnoho pracovníků, kteří nebudou mít právní jistotu, pokud jde o jejich pracovně právní vztahy v cizích zemích. Z těchto důvodů, paní předsedkyně, se domnívám, že eh, pokud zapomeneme na takové ty stranické půdky, tak by selský rozum nám měl velet, abychom to řešili na plénu kde bychom mohli dosáhnout konsenzuálnějšího, efektivnějšího postoje, který by lépe reprezentoval tuto instituci v jednání s radou. Proto má politická skupina žádá, abychom nehlasovali o tomto mandátu, protože ten mandát nás dělí a oslabuje a abychom to tedy řešili na plenárce, kde bychom se měli posílit. Za liberály Nadia Hirsch. Ja, vielen Dank. Ähm, Děkuji. I my jsme se poradili. Vidíme, že mnoho z našich stanovisek prošlo tím hlasováním rozumně a správně a proto bychom byli raději, kdybychom zahájili jednání a kdybychom dneska tomu týmu, o kterém budeme později hlasovat, udělili svoji podporu, tak abychom viděli, do jaké míry se náš názor liší od názoru Rady. Za zelené Jean Lambert. Thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně. I my se domníváme, že dnešní hlasování eh, nás vede správným směrem a proto tedy jsme proto, abychom zahájili jednání. Za EKR pan Sabrnoch. Pour le groupe euh, de la GUE. Za GUE pan Hendl. Wir glauben, dass dieses Ergebnis my se domníváme, že tento výsledek nestačí na to, abychom nyní šli do eh, jednání a proto jsme proti udělení mandátu. Pour le groupe EFT, il n'y a pas de représentant. Et, ah, pardon. Monsieur Tero. Pantero. Valtuuksien antamista. Alors, je vais donc mettre aux voix la demande. Mohl byste to prosím ještě jednou zopakovat? Kannatamme neuvotteluvaltuuksien antamista. No, děkuji. Já já jsem proto, abychom udělali mandát. Souhlasíme. Bohužel paní předsedkyně nemluví do mikrofonu. Zahajuje tedy hlasování o mandátu na základě toho, co bylo schváleno na výboru. Připomínám, že potřebujeme 25 hlasů. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali. Končím hlasování. 30 pro, 17 proti. Mandát je tímto udělen. Nous n'avons pas terminé nos... Ještě jsme neskončili s hlasováním a naše zpravodajka chce vystoupit. Je lui donne donc la... Uděluji jí slovo. Madame la rapport... Paní zpravodajko, prosím, zůstaňte sedět. Zůstaňte sedět. Et, uh, nous avons encore deux... Máme před sebou ještě dvojí hlasování a prosím tedy o relativní stručnost, ale samozřejmě máte slovo. No. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla jenom velice srdečně poděkovat všem poslancům, asistentům a poradcům, kteří pracovali na tomto dokumentu. Budeme i nadále zpracovávat dohromady co nejlepší dokument. Na jedné straně bude chránit práva pracovníků a na druhé straně umožní podnikatelům a zaměstnavatelům, aby vysílali pracovníky. Děkuji. Myslím, že se všichni můžeme připojit k vašim díkům, které určitě můžeme adresovat i sekretariátu, eh, který umožnil konání tohoto hlasování, přestože to hlasování bylo velice komplikované. Tím se dostáváme k bodu 36. Zpráva Tomase Hendla o přeshraničním kolektivním vyjednávání a nadnárodním sociálním dialogu. před odstavcem 1, návrh 42, Ole Ludvigson, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 1, kompromis C, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. S'il vous plaît, on est au milieu du... Prosím, jsme uprostřed hlasování, může být v sále klid. Odstavec 2, kompromis D, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 2, návrh 55, Ludvigson, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 56, Jean-Pierre Ody, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 57, podtitulek. Cornelisen, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 58, stejný autor pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, ověříme to, návrh 61. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 23 proti. Není to schváleno. 62, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 63 pro. Proti. Zdrželi se. 63 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme 63. Všichni hlasovali, končím hlasování. Dvacet pro, 22 proti, není to schváleno. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Vše, titulek jedna. návrh na zrušení 65, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 67, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 68, 67 ověřujeme. Hlasování o návrhu 67. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 25 proti, není to schváleno. Návrh 68, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 3, 69, Kocolino byl stažen, takže návrh 70, Sari Esaja, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 4, kompromis E, tří skupin, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že to je zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme hlasování, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 23 proti, je to skutečně zamítnuto, takže hlasujeme o návrhu 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, už nehlasujete. 72, kdo je pro? Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 21 proti, schváleno. Ostatní návrhy padají. Odstavec 5, návrh 76 byl stažen, takže hlasujeme o kompromisu F tří skupin. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Hlasujeme o. Končím hlasování. 35 pro, 8 proti schváleno. Odstavec 6, 3 pozměňovací návrhy na vyškrtnutí textu 82, 83, 84. Kdo je pro vyškrtnutí? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po odstavci 6 návrh 89. Kdo je pro? 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 90 Ludvigson, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 klivety pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 Ludvigson pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 7, tři návrhy, čtyři návrhy na vyškrtnutí, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme to, protože už se nehlásíte. Kdo je pro vyškrtnutí odstavce 7? Zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 20 proti, zamítnuto. Nyní návrh 97 Čaba Ery, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 8, 99, pan Becker, návrh na vyškrtnutí textu. Ještě předtím ale musíme hlasovat o 98. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 8, návrh 99. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 99. Končím hlasování. 21 pro, 21 proti. Není schválen. Takže kompromis H, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 9 čtyři návrhy na vyškrtnutí textu. Odstavce 9. Kdo je pro vyškrtnutí odstavce 9? Proti? Zdrželi se? Ověříme to. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 20 proti, takže to je schváleno. Takže kompromis padá, odstavec 10. Pět návrhů na vyškrtnutí. Kdo je pro vyškrtnutí odstavce 10? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověříme. 22 pro, 20 proti. Schváleno. Po odstavci 10 návrh 122 Sary Esaja pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme 122. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 22 proti, 5 se zdrželo, zamítnuto. 123 Ludvigson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 Cornelissen, Schröter pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 11, návrh na vyškrtnutí textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis k. Čtyř skupin pro, proti, zdrželi se, schváleno. Po odstavci 12 tři pozměňovací návrhy, kdo je pro vyškrtnutí 12, proti, zdrželi se, myslím, že to je schváleno, ale ověříme to, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 20 proti, schváleno. Po odstavci 13 137 Ludvíkson pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 Cornelisen pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 Ludvík, ověříme 138. Všichni hlasovali, končím hlasování. 36 pro, 6 proti, muselo se asi něco stát, protože to je schváleno drtivou většinou. 139 Ludvigson pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, strželi se, není to jasné, ověříme 140. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 16 proti, 5 se zdrželo Schváleno. 141 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 142 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 143 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Po odstavci 13 kompromis M. Kdo je pro? Schváleno. Po odstavci 13, 14, 144 Hirš a další pro. Proti zdrželi se schváleno. Právní východiska. Návrh 1 Ludvíkson pro. Proti zdrželi se schváleno. 2 pro. Proti zdrželi se schváleno. 3 pro. Proti zdrželi se schváleno. 4 pro. Proti zdrželi se schváleno. 5 jsem Šréter pro, proti, zdrželi se, schváleno. Potom důvodnění 17, tři návrhy na vyškrtnutí, kdo je pro vyškrtnutí 17 pro, proti, zdrželi se, není to jasné. Aspoň pro mě. Takže hlasujeme o vyškrtnutí právního východiska 17. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 21 proti, není to schváleno. Hlasujeme o návrhu 11 Ludvigson pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12, dobře, ověříme. 11. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 21 pro, 16 proti, 4 se zdrželi schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. to. důvodnění A, kompromis A pro proti, zdrželi se, schváleno. Bod odvodnění B. Nous pouvons voter l'amendement 19 pro, proti, zdrželi se, ověříme to. Devatenáctka, zpravodaj je proti. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 21 proti, není to schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, 20 padá, 21 padá. 21 padá. Bod odvodnění C, návrh 22, 23 na vyškrtnutí pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod odůvodnění D, návrh 26, Hirš a další pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Bod odůvodnění D, návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bod odůvodnění E, 29 na zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 30 je slučitelný pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 Cornelis pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pod odůvodnění 30, F, návrh 33 pro, proti, zdrželi se, není to jasné, ověříme 33. Všichni hlasovali, Sari Esaja, návrh 33, 33 Hlasujeme o návrhu 33 Sary Esaja. Zpravoda je proti. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Dvacet jedna pro, dvacet proti, schváleno. Takže hlasujeme o návrhu 34. Paní Cornelisen, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Po bodu odvodnění G kompromis B byl stažen. Musíme tedy hlasovat o návrhu 35 pro. 35. Zpravodaj je proti. Kdo je pro 35? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39, 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FMC padá. Takže hlasujeme o celém textu elektronickou cestou. Pozměňovací návrh 40. Takže ověřujeme 40. Zahajuji hlasování o 40. Všichni hlasovali. 21 pro, 20 proti. Ano, je to schváleno. Hlasujeme o celém textu elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 31 pro, 6 proti, tři se zdrželi. Blahopřejeme našemu zpravodaji. Navrhuji, abychom na příští zasedání výboru odložili ty tři body, které nám ještě zůstávají na pořadu jednání. Děkuji vám všem i tlumočníkům a sejdeme se na příští schůzi výboru 8. července.